Yes, we start the meeting. Uh, if... Zahájíme naše zasedání a nejsou-li námitky, můžeme prohlásit pořad jednání za schválen. Několik sdělení předsedy. Máme k dispozici všechny jazyky mimo slovinštiny, chorvačtiny a malčtiny. A za druhé a žádost o povolení veřejných slyšení v prvním semestru roku, pro rok 2015 byl odeslán v souladu s rozhodnutím koordinátoru výboru pro zaměstnanost a jedná se o revizi strategii 2020 a reformu vzdělávacích systémů v Evropě jako prostředek pro boj s nezaměstnaností mládeže, pokud možno ve spolupráci s Výborem pro kulturu, a to podle diskusí a rozhodnutí, která jsme učinili na schůzích koordinátorů. Za třetí, proběhne společné veřejné slyšení na téma zaměstnanost a sociální aspekty typu a to 2. prosince 2014 společně s výborem INTA uspořádáme veřejné slyšení o aktuálním stavu věcí a Ignacio Garcia Versero, hlavní vyjednávač za Evropskou unii, potvrdil svou účast. Takže 2. prosince Všechna ta ostatní data, o kterých byla řeč, eh, už neplatí. Toto se bude konat 2. prosince. Za čtvrté, zejtr, eh, vče, včera vydal eh, Evropský soudní dvůr rozsudek o sítích pro zaměstnanost mládeže. Komise je splnomocněna schválit veškerá vhodná opatření pro provedení eh, zákona EURES a po přeskoumání argumentů parlamentu komise komise eh, nepřekročila své pravomoci, co se týče prováděcích eh, aktů, takže naše argumenty eh, nebyly schváleny. Co se týče zítřka 17. října, to bude Mezinárodní den pro vymícení chudoby, to je jenom pro, za mě, pro zajímavost. A letošní téma je Eh, nenechávat nikoho eh, pozadu, přemýšlet, rozhodovat a jednat společně. Těchto cílů, eh, které byly stanoveny v Evropské strategii 2020 v oblasti chudoby, nebylo dosaženo. Chudoba stále roste a nám se nepodařilo naše cíle splnit. To je ale dobré vědět a v členských státech se toho bude hodně konat v rámci dne pro vymícení chudoby. Tolik tedy k oznámením předsedy a nyní přecházíme k bodu 4 na našem pořadu jednání. Ještě poslední oznámení, to se týká o ustanovení dvou poslanců za výbor pro zaměstnanost do panelu STEA. Máme tedy jako výbor právo vyslat dva poslance do panelu STOA po dobu dvou a půl let a ustavující schůze STOA je naplánována na 22. října ve 14 hodin. koordinátoři se rozhodli nabídnout jména dvou největších frakcí. EPP se dohodla na eh, kandidatuře paní Jazlověcké a socialisté vysílají pana Pirinského. Navíc k tomu eh, frakce EKR nabídla kandidaturu paní Antej McIntyre, ta se hlásí o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já nechci, aby se o tom hlasovalo, ale chci zde zmínit skutečnost, že panel STOA má 15 členů kdybychom je eh, jmenovali za parlament jako za celek, tak normální postup by byl použít dehonta, což by znamenalo, že by byly čtyři eh, čtyři tedy poslanci za EPP, čtyři AS za SND a dva a zbytek za, oslední, za ostatní frakce takhle, jak my postupujeme, bude každý výbor mít jednoho poslance za EPP, jednoho za SED. Takže vlastně to zastoupení bude omezeno pouze na ty dvě nejsilnější frakce, ne normálně. Takže po já bych ráda, aby až uplynu, uplynou ty dva a půl roku, abychom se zamysleli nad jinou metodu, jak eh, tato místa v, pan, eh, v panelu stola uspořádat. Děkuji vám za ten příspěvek, ale rozhodnutí koordinátoru je jmenovat dva poslance se dvou největších frakcí. Můžeme se tedy dohodnout na jmenování paní Jazlověcké a pana Pirinského, ano? Jedna námitka. Dobře, děkuji rozhodnutí tedy tímto je učiněno. Jste jmenováni do panelu 104. Poslanci se vyjádřili proti. Schválení zápisu z minulých jednání nejsou námitky. Zápis lze tedy schválit bez změn. A nyní tedy k bodu 4 zaměstnanost a sociální aspekty e, strategie EU 2020. Otevírám tedy prostor pro debatu. Jean Lambert. Děkuji, paní předsedkyně. Naše skupina přišla s řadou pozměňovacích návrhů k usnesení, které doprovází e, ústní dotaz. Některé ty e, pozměňovací návrhy k tomu ústnímu dotazu samotnému je třeba ještě zvážit, protože e, některé tyto dotazy mění určité vyvážení tohoto dotazu. O tom je ještě potřeba hovořit. Co se týče námi podaných pozměňovacích návrhů, je jich tam řada, některé z nich se snaží dostat eh, to hledisko zaměstnanosti a sociálních věcí do kontextu strategie 2020 jako celku, protože často slyšíme názor, že má, se má jednat o eh, koherentní strategii, proto bychom alespoň si měli uvědomit, že existují i další její prvky, které hrají roli pro sociální aspekty a zaměstnanost. Naše frakce se domnívá, že je potřeba se nezaměřit pouze na eh, chudobu, ale také na nerovnost, vzrůstající nerovnost. To je potřeba také svážit v kontextu této strategie. a podány byly i další podobné pozměňovacích návrhy, takže jistě eh, vznikne řada kompromisních návrhů. Dalším pilířem je pilíř rovnosti mužů a žen. Na tom se asi také shodne řada frakcí. Je potřeba se na to blíže podívat. Když se podíváme na čísla, eh, abychom zjistili, jestli <clears throat> jak blížíme té naší strategii a máme přesné a včasné informace, eh, takže eh, je tady zase ta otázka ukazatelů a z řady míst slyšíme, že volba ukazatelů ze strany členských států znamená, že se nám stále ještě nedaří eh, vytvořit eh, přesné porovnání. A další otázka se týká konzultací. Kdo se podílí na rozpracování strategie? Klíčovou úlohu musí hrát sociální partneři. Eh, jednak podnikatelské kruhy, ale také Eh, odbory, které zastupují eh, pracující občanská společnost, ale v tom stále ještě nesehrává žádnou úlohu. A co se týče konzultací a zapojení, i tam jsme podali některé pozměňovací návrhy, které se dotýkají úlohy parlamentu. Ale Totéž učinili další frakce, takže se také budeme snažit o kompromis v tomto směru, abychom se alespoň všichni dohodli na tom, že parlament bude považován za nedílnou součást hodnocení vývoje této strategie, až přijdou další návrhy. E Děkuji nyní pan Becker za skupinu EPP. Děkuji, paní předsedající. Eh, my eh, nesouhlasíme s různými pozměňovacími návrhy, o tom bude potřeba ještě dále hovořit. Existují některé návrhy, které v té současné podobě nemůžeme akceptovat. Bude potřeba se zamyslet, jestli bude ještě možnost se nějak dohodnout. Jinak by tomu nemělo stát nic cestě. Děkuji. Děkuji. Jutta Steinbruck za socialisty. Děkuji. To, co řekla Jean Lambert, platí eh, mnohdy také pro nás. Ten návrh eh, tedy je eh, obohacen o velkou, velký počet pozměňovacích návrhů, i pro naší frakci je důležité téma nerovnosti a také sociální dobré práce a zapojení sociální společnosti, sociálního dialogu, boj s chudobou dětí. To je potřeba všechno tam ještě zapracovat. Jsou tam některé velice dobré pozměňovací návrhy podány e, zelenými a také GUE, ty podpoříme. Máme e, trochu problémy s pozměňovacími návrhy Eh, frakce EPP a EKR, protože pro nás eh, odbourávání byrokracie eh, v podnicích nesmí znamenat, že by to mělo snížit ochranu pracujících. To je pro nás velice důležité a podle toho také budeme měřit ten koncový výsledek. Máme Některé hlavní body, které jsou pro nás nejdůležitější, už zmínili eh, v minulých diskusích. Měřítko pro sociální zaměstnanost musí být eh, musí být závazné, abychom dosáhli sociálního pokroku v Evropě tak, aby sociální investice byly vyňaty eh, z toho měření deficit. Je potřeba ne všechno směšovat Eh, tedy s tvorbou kvalitních pracovních míst, sociální rozvoj v Evropě je také důležitý, nesmí zaostávat za cílem zaměstnanosti. Takže nesmíme být méně ambiciozní, když bojujeme proti chudobě, nesmíme zapomínat tak ani na chudobu dětí, to je pro nás důležité. A jinak doufáme, že se nám podaří dosáhnout slušného kompromisu eh, ve prospěch lidí. Thank you, Madam McIntyre. Děkuji, nyní paní McIntyre. Děkuji, paní předsedající. Jedna z věcí, která se mi nelíbí, je, ten způsob, jakým vlastně klademe ty hlavní otázky. Ptáme se, souhlasí rada s tím, namísto toho, abychom se psali, ptali třeba, eh, co, co se domnívá rada. Myslím si tedy, že celá řada z našich pozměňovacích návrhů, a kolegyně Hawkins vlastně eh, postupovala stejně, eh, se domnívá, že bychom se spíše měli ptát a nikoli pouze žádat o souhlas, zda s něčím souhlasí či nikoli. Některé pozměňovací návrhy ze skupiny SAD tedy nenalezly přílišnou oblibu. V naší politické skupině už to podle poměrně dlouho hovoříme o evropském semestru, už to dokonce probíhá, ale myslím si, že bychom to do toho neměli, do této ústní otázky zapojovat, tu otázku mm, evropského semestru. A pak ještě bohužel eh, někteřím, některým se nelíbí, že chceme odstraňovat překážky k tomu, abychom eh, vytvářeli nová pracovní místa, ale myslím si, že ještě budou, budoucnu bude dost času, abychom o tom ještě hovořili a pak ještě později budeme hovořit o bezpečnosti a zdraví na pracovišti, takže některé věci se nechám až na později. Dále bych ještě chtěla požádat pana Gallaghera, aby se eh, k tomu trochu vyjádřil, ale možná k tomu bude, zapot- možná k tomu bude stačit, když se vyjádří až při tom dalším kolečku. Děkuji. Děkuji nyní Marian Harkin za skupinu ALDE. Děkuji, paní předsedkyně, budu stručná. Souhlasím s Čín, co se týče důležitosti nerovnosti. Myslím si, že vzrůstající nerovnosti jak uvnitř členských států, tak mezi členskými státy je třeba vypíchnout, je to třeba na to upozornit a také jsem um, položila to pozměňovací návrhy. A um, další pozměňovací návrh Eh, který předložil vlastně i zelení, ti hovořil o tom, že je důležité dosáhnout celého toho cíle, který má těch pět částí a s tím také velice souhlasím. Domnívám se, že rovněž potřebujeme zmínit otázku nejisté práce, částečných pracovních úvazků. O tom také hovořím v některých pozměňovacích návrzích. Hovořím třeba o tom, že 40% mladých lidí teď eh, pracuje vlastně v nejistých pracovních podmínkách, 25% má pouze určité částečné eh, úvazky, takže to také odráží eh, situaci zaměstnanosti v EU a myslím si, že bychom to měli začlenit do tohoto usnesení. A pak ještě takové poslední problémy se týkají toho, co tedy eh, začleníme nebo co vyjmeme z výpočtu státních schodků. Myslím si, že zde potřebujeme mm, ta více započítat než předtím. Děkuji a nyní za Gue, Pandin Darbenkáry. Vypadá to, že není přítomen. Je zde někdo jiný? Kdo by chtěl vystoupit? Za skupinu GUE nikdo nechce vystoupit? Dobře, takže teď EFDD, Laura. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, kolegové. Při analýze návrhu usnesení jsme vzali v úvahu pozměňovací návrhy kolegů. Je nám trochu líto, že když se v analýze pozměňovacích návrhů citují jednotlivé frakce, tak nás tady ignorujete. Zvolili nás naši spoluobčané, takže by bylo pro nás dobré, kdybychom byli také partneři v diskuzi, abychom dokázali, že i my dokážeme pracovat. Předložili jsme tři pozměňovací návrhy k tomuto návrhu usnesení, protože vidíme, že cíle strategie 2020 nejsou plněny. A jedním z hlavních důvodů je to, že zaměstnanost je problém, který bohužel není řešen na stejnorodě ve všech členských státech. V Itálii máme velký problém se zdaňováním práce. Pokud se nám nepodaří snížit daňový tlak na naše podnikatele, na ty, kteří skutečně mohou vytvářet pracovní místa, tak prostě pracovní místa nevytvoříme. Můžeme hovořit o vzdělávání, o inovacích, ale je nutné jako první věc zmírnit tento daňový tlak. V naší zemi je zdanění práce na úrovni 65%. I z Evropy vychází jasný signál ohledně potřeby srovnat zdaňování, protože je zcela nemyslitelné ještě jinak, jiným způsobem zvýšit zaměstnanost. Cíle, které jsou zde stanoveny, v rámci strategie 2020 po letech eh, jsou zdaleka ještě nesplněny. Naše pozměňovací návrhy jdou právě tímto směrem. Až se vytvoří nové pracovní příležitosti, tak teprve potom můžeme počítat s inovací, s novými technologiemi, se zelenými pracovními místy. To jsou skutečné cíle, ale buď nejdříve vyšleme jasný signál, Evropská unie zaš, vyšle jasný signál směrem k Itálii, aby zmírnila daňový tlak, daňové zatížení, protože jinak je to nemožné. My máme premiéra, který dnes ráno řekl, že sníží tuto sazbu, ale on už je měsíce ve své funkci a pořád slibuje, slibuje, ale nic neplní. On je určitě neporazitelný, jako člověk, který udílí dobré rady, ale pokud jde o praxi, tak neudělal nic. A my jsme v situaci, kdy prostě není možné vytvářet pracovní místa. Děkuji. Thank you. Uh, then... Děkuji. A teď dávám slovo paní Moren Chantier. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych se vyjádřila ke třem bodům. Za prvé, jako osoba zodpovědná za Evropský sociální fond bych opravdu chtěla, aby Evropský sociální fond byl hájen jako integrační páka v oblasti zaměstnanosti. Myslím si, že ho nesmíme směšovat se strukturálními fondy. Vzpomeňte si, že hlavy států a vlád chtěli prostě a jednoduše zrušit Evropský sociální fond a začlenit eh, ho do fondu soudržnosti. A já si myslím, že je to příležitost k tomu, jak zdůraznit eh, význam Evropského sociálního fondu. Druhá poznámka se týká iniciativy pro zaměstnanost mladých. Musíme zatřást s radou, protože rada neustále se zabývá kontextem, do kterého zasadíme tuto iniciativu. Už na tom pracují opravdu velmi dlouho, ale dnes očekáváme od členských států operační programy a tady musíme být opravdu také velmi nároční a vyžadovat to. Třetí věc se týká částečných úvazků a interim úvazků. My jsme hovořili o tom, že přesně právě mladí lidé často pracují na těchto pracovních místech, ale často i ženy. Já bych byla ráda, kdyby se na to upozornilo, že se to týká často i žen. Děkuji. Thank you. Děkuji. Nyní paní Ribeiro. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A EPP přišla s pozměňovacími návrhy které se týkají nejvzdálenějších oblastí, které trpí geografickou diskontinuitou, mají špatné propojení s infrastrukturou a mají velice labilní ekonomické struktury. V těchto nejvzdálenějších oblastech je průměrná nezaměstnanost nějakých 34%, 50% u, eh, u mládeže a Počet nezaměstnaných dlouhodobě je úplně rekordní. Podle článku 349 eh, Evropské unie považuje za pozitivní diskriminaci těchto nejvzdálenějších eh, oblastí za akceptovatelnou a musíme zde postupovat eh, tedy podle principu eh, rovnosti s ostatními regiony a členskými státy a musíme zvláště podpořit eh, tyto nejzdálnější regiony za účelem dosažení strategie 2020. Je potřeba tedy je zvláštním způsobem podpořit. Děkuji, nyní pan Mann. Děkuji, paní předsedající. Eh, kolegyně z Itálie popsala situaci u ní doma a eh, stěžuje si, že eh, podniky musí platit obrovské daně. Pro Francii platí to tež. Co to znamená pro nás ostatní? Je potřeba, aby členské státy splnily tedy své domácí úkoly tak, aby mohly být vytvořeny u nich doma eh, pracovní příležitosti a potom se musíme snažit o vytvoření eh, nějakého, nějaké společné evropské cesty za účelem splnění evropského semestru. Evropský semestr tady podle některých není zapotřebí, ale to je chybné řešení. My potřebujeme evropský semestr, ale tady zaznívají návrhy, že je potřeba jej e, přepracovat. Já chci upozornit, že e, některé členské státy evropský semestr vůbec ještě neznají. E, Rada jej schválila, je důležitý, ale neprovádí se. Co je potřeba udělat? My jako poslanci parlamentu máme příležitost se podílet na těch obsazích. Jsme pod obrovským časovým tlakem. a, po, a ehm, máme vždycky velice na poslední chvíli vypracovávat, eh, vypracovávat stanoviska. Je potřeba pracovat rychleji. Já bych eh, byl rád, eh, aby pod bodem bodem 8, tam se hovoří o 28 miliardách. Nevím, nevím. Já myslím, že musíme být spokojeni s 6 miliardami jako prvním krokem. Někteří hovoří o 21 miliardách, a e, snaží se to číslo nějak pořád šroubovat nahoru. E, to nemůže být otázka jenom kolik peněz e, kolik peněz budeme distribuovat. Otázka je, kolik peněz máme a s jakým efektem je, je možné je využít. To je potřeba nejprve spočítat a potom se rozhodnout pro odvětví, do kterého je dáme. To by byl první krok a ne si představovat, že máme bezbřehé množství peněz, které eh, jsou k rozdělení. A v některých člán, eh, státech ještě vlastně si o ty peníze ani neřekli, protože jejich instituce nejsou schopny spolupracovat. Taková je realita. To je potřeba ještě jednou prodebovat. Jinak je potřeba eh, říci, že se musíme shodnout na tom, že tedy sociální aspekt musí být v souladu s aspektem ekonomický, ekonomickým a e, stojíme o e, rovnost, ta šance tady je, lidé čekají na to, že se něco stane. Thank you, madam Děkuji, nyní paní Jaslovecká. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda upozornila na to, co se týká nepovinnosti cílů v oblasti omezování chudoby a zvyšování zaměstnanosti. Já si myslím, že ta tabulka by neměla být na stejné úrovni jako tabulka, která se týká konsolidace rozpočtu. My si myslíme, že rostoucí chudoba není výsledkem pouze škrtů v rámci politiky úspor. Nicméně musíme se zaměřit eh, na to, aby veřejné zdroje byly vynakládány velmi rozumně a efektivně. Ráda bych eh, doporučila provedení povinné rozpočtové konsolidace a také provedení odpovídajících sociálních a vzdělávacích reform, aby se zvýšily možnosti zaměstnatelnosti eh, pracujících a také větší možnosti bojovat proti krizi. Tomáš Mann říkal, že většina lidí neví, co to je, nebo hodně lidí neví, co to je evropský semestr. Já jsem se nedávno setkala s výzkumy, které svědčí o tom, že v mnoha zemích eh, regionální a místní orgány vůbec ani nevědí, co to je strategie 2020 a právě na této úrovni tuto strategii implementujeme. Je to velmi znepokojivé a je to pro nás také úkol, aby při setkávání s občany a s našimi voliči trochu mobilizovali místní a regionální orgány a motivovali k tomu, aby se seznamovali s těmito dokumenty. Thank you, Mr. Benefy. Děkuji nyní pan Benefy. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Podle mého názoru, když hovoříme o strategii Evropa 2020, musíme si uvědomit, že čisté přidělení rozpočtu víceletého finančního rámce je poprvé snížené. Tam došlo tam k čistému snížení. A já si myslím, že ta strategie 2020 eh, eh, nemůže splnit své cíle, pokud nebudeme mít dostatečné zdroje k tomu, abychom ji mohli zavést do praxe. A z toho důvodu musíme nadále stále tlačit na to, abyste byl tento přeskum v polovině období víceletého finančního rámce a potom, abychom tam, e, tam měli více prostředků na cíle strategie 2020, protože jinak na nás budou lidé stále naštvaní, protože ty cíle, které jsme si stanovili, nebudou splněny. Evropská unie pak bude vypadat jako někdo, kdo má jenom plané sliby, kdo nakonec ty sliby nesplní. Takže si myslím, že toto je důležité. A pak ještě bych chtěl trošku reagovat na to, co říkali ostatní kolegové, co se týče nezaměstnanosti mladých. Došlo k předfinancování, máme zde těch 6 miliard, které byly mm, dány v rámci předfinancování a teď musíme zdůrazňovat, aby členské státy využily tyto finance dobrým způsobem, aby těmi penězi neplýtvaly. Na druhé straně potřebujeme prostředky i na další roky, i na to období po roce 2016. Jinak se nám nepodaří vyřešit ten problém. Ten problém nestačí řešit pouze pobítkami, ale musíme opravdu začít eh, budovat novou eh, reindustrializaci Evropy, musíme reindustrializovat evropský kontinent. Někdo řekl, že máme hledat kreativní způsoby, jak podporovat investice třeba také tím, že můžeme tedy různě, mm, eh, různým způsobem vypočítávat ty státní schodky, ale Neměli bychom vlastně jaksi trestat členské státy, které investují finance na sociální problémy. Takže zde je důležité diferencovat. A e, také jsme předložili některé pozměňovací návrhy o věcech, o kterých jsem právě hovořil. Doufám, že se nám podaří nalézt kvalitní kompromisy a že nakonec ten návrh bude vyvážený a bude to takový návrh, který pomůže splnit ty cíle strategie 2020, protože zatím ta strategie 2020 vypadá jako takový seznam zbožných přání, ale nemáme prostředky k tomu, abychom to splnili natolik, jak po nás požadují občané. Děkuji. Thank you very much. Eh, Děkuji. Nyní pan Sion, prosím. Děkuji. Já jsem pouze chtěl ještě jednou upozornit na takovou zásadní věc. Týká se závazných cílů nebo závazného cíle. Uh, pokud zde budou nezávazné cíle bez jakýchkoliv sankcí v té sociální oblasti, tak není překvapením, že ty cíle vlastně se nesplní, protože je nikdo moc nebere vážně. V té ekonomické oblasti tam jsou velice přísné cíle, jsou navázány na sankce v případě neplnění. Takže si myslím, že bychom to měli znovu opakovat a měli bychom to stále opakovat až do té doby, kdy s tím budou souhlasit i lidé z ostatních orgánů a takto se to upraví. Děkuji, nyní pan Sajem, eh, pardon, pardon. Děkuji, pane Sájeme. a pan Martin, prosím. Yes. Floor is yours. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve technická připomínka. Na posledním zasedání výboru, kde jsme hovořili o tomto usnesení, tak jste říkala, že pouze zapsané frakce mohou předkládat pozměňovací návrhy a pouze v angličtině. Po diskuzi jste přijala, já vám za to ještě děkuji, aby i nezařazení eh, mohli předkládat pozměňovací návrhy a sice ve svém jazyce. Bohužel jsme dostali text předevčírem v angličtině a já vám musím přiznat, že jsem jen přelétnul ty pozměňovací návrhy, včetně těch, které jsme předložili my. To je tedy ta technická připomínka, nicméně přesto vám děkuji, že jste nám dovolila také přispět. Když jsem takto rychle četl ty pozměňovací návrhy bez dostatečné znalosti angličtiny, tak je z toho vidět, že se zde konstatuje neúspěch Evropy 2020. Všichni uznávají, že to nefunguje a místo toho, a vidíme také, že hovoříte o těch dopadech, hovoříte o nezaměstnanosti, o chudobě, o pracovních místech pro mladé a nezaměřuje se, nezaměřujete se na skutečné příčiny tohoto neštěstí, které postihuje Evropu. A místo, abyste zcela změnila směr v Evropě 2020, tak eh, tam dáváte ještě další zátěž na členské státy. Hovoříte o globalizaci, o velcích financích? Ne. Hovoříte také o směrnici, o vysílání pracovníků? Ne. A přitom to jsou hlavní přípa- příčiny této nezaměstnanosti. Já jsem, nebo tedy my jsme předložili asi 20 pozměňovacích návrhů, já jsem ovšem slyšel ze slov předřečníku, že s námi nikdo nebude usilovat o kompromis, přesto bychom se rádi zúčastnili diskuse a za to vám předem děkuji. Každý poslanec Evropského parlamentu má právo podat pozměňovací návrhy v jakémkoliv výboru. Takže tady muselo dojít k jakému si nedorozumění. Co se týče překladů, začali jsme s angličtinou a zbytek bude dopracován, jestli jsem správně pochopila oznámení sekretariátu. Děkuji a dále se hlásí pan Gierek. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Vážená paní předsedající, spravodaj, eh, jako zpravodaj EKR vám děkuji za eh, tuto eh, kvalitní zprávu. Já už jsem jasně řekl, že Zaměstnanost a sociální aspekty to se týká především strategie 2020. Evropa eh, vytvoří více pracovních příležitostí, když podpoříme eh, především eh, střední vrstvy. Potom dostaneme, dostaneme úspěchu, když se nám podaří vytvořit evropský trh pro práci a budeme zvláště úspěšní, když také se nám podaří odstranit byrokracii co se týče těch 166 pozměňovacích návrhů, řada z nich je smysluplná a kvalitní. Jako frakce EKR je vítáme. Musím, eh, eh, musím přiznat, že eh, Některé z nich bych eh, označil jako sociálně ekonomický, eh, ekonomickou květinu nebo kytici a nemají zde co dělat. Eh, je tam řada dobrých podnětů pro, i pro široce pojaté kompromisní návrhy. Co se týče pozměňovacích návrhů, když jsme je s Andreou McIntyre četli, tak jsme se zaměřili na silnější eh, respektování demografického aspektu a silnějšího zaměření na eh, střední vrstvy a rodinné podniky. Doufám, že budeme moci počítat s vaší podporou a těším se na konstruktivní jednání příští čtvrtek. Děkuji. Děkuji, paní Sandr. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala za iniciativy, které byly přijaty až dosud na podporu zaměstnanosti a především zaměstnanosti mladých. Ale ráda bych také zdůraznila jeden bod, který mě připadá zásadní. Myslím si, že zaměstnanost nutně bude procházet přes svět podnikání, především přes malé a střední podniky. Aby malé a střední podniky mohly přijmout rozhodnutí nabrat další personál, tak je nutné, aby měli důvěru v budoucnost, aby věřili v budoucnost. A proto si myslím, že je nutno zaměřit se na tři věci. Stabilní rámec pro tyto podniky, rámec, který se nebude měnit eh, každých pět let. Myslím, že potřebujeme globální prostředí, které jim bude nakloněno, to znamená fiskální pravidla, a sociální zátěž, která bude odpovídající, už o tom hovořili někteří kolegové, když uvedu francouzský příklad, tak eh, je pravda, že je to skutečný problém pro naše podniky. A konečně bych chtěla říci, že rozhodnutí přijmout eh, nové zaměstnance je podmíněno také zjednodušením v rámci podniku samotných, eh, kteří dnes, které dnes mají velké sociální a daňové problémy, ale také velké administrativní zatížení. Já si myslím, že abychom podpořili zaměstnanost, tak je třeba uvolnit potenciál v těchto malých a středních podnicích a je třeba zasadit je opravdu do srdce celého mechanismu a v tomto smyslu jsem předložila pozměňovací návrhy. Děkuji. Thank you. I'll also give the floor to... Děkuji. Děkuji a slovo má pan Kostelo z komise. Děkuji. Já jsem se chtěl vyjádřit k odstavci 15. Takové vyjasnění. Je to odstavec, kde se říká, že se má používat jediný uzitel, ukazatel relativní chudoby. To je takové dost omezující a pokrývá to dvě různé věci a bylo by užitečné skutečně vyjasnit, o čem se tady hovoří. Jediný ukazatel znamená, že by všechny členské státy měly používat stejný ukazatel relativní chudoby. Když byl ten cíl původně stanoven, tak součást dohody bylo, že členské státy si budou moci vybírat různé ukazatele chudoby, které jim budou nejvíce vyhovovat. A právě je těžké najednou jít směrem jednotného ukazatele. Máme stanoveno, že chceme snížit chudobu o 20 milionů, ale když používáme různé ukazatele, tak se to těžko měří. Je zde i jiný význam toho slova jediný, jediný ukazatel relativní chudoby, protože bylo rozhodnuto, že je to vlastně součást, nebo tedy soubor tří ukazatelů. Jedno je tedy relativní chudoba a druhá je materiální nedostatečnost, závažná materiální nebo hmotná nedostatečnost. Musíte vzít v úvahu relativní podobu chudoby, pozici lidí ve společnosti a když to uděláte, tak můžete zjistit, že když je, chudob, když je tedy krize, tak chudoba klesá, že nejdříve to tedy postihne spíše kategorie se středním a vyšším příjmem než ty kategorie s nižšími příjmy, které jsou chráněny sociální sítí. Takže to je problém s definicí chudoby a s definicí ukazatele. Některé z pozměňovacích návrhů to vyjasňují, když se tam změňuj, změní to, změní. Ale chci říci, že jsou to dvě různé věci, které jsou v tomto odstavci pokryty najednou, měly by tedy být pokryty zvlášť. Děkuji. Děkuji za všechny vaše příspěvky. Co bude teď? Já se teď ještě obrátím na koordinátory. Předložíme kompromisy, protože mnohé pozměňovací návrhy se týkají podobných témat. Takže se ještě průběhu příštího týdne na to znovu podíváme s koordinátory. Chtěla jsem vám také připomenout, že pokud jde o otázku k ústnímu odpovězení, tak ten formát je omezen na 25 řádků. Takže to je také důležité, abychom měli na paměti. Dobrá. A teď eh, bych chtěla, abyste použili své hlasovací karty. protože musíme. Uh, Budeme hlasovat o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Uh, uh, Nejdříve tedy hlasování o dopise, který pošleme ohledně Irska. Diskutovali jsme o tom v rámci s Evropským fondem v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci budeme hlasovat o tom dopise bez ústních pozměňovacích návrhů. Is it okay if we vote on the letter? Takže bylo by pro vás přijatelné, kdybychom hlasovali o tom dopise s ústním pozměňovacím návrhem? Tak to uděláme. Okay, thank you. Děkuji. Je to přijato. Next item on the Spider stores from Greece, also money from... A další Sprider stores Řecko, zase peníze z Evropského globalizačního fondu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Za EPP hlasují dva poslanci nevíce. Jeden. Teď je to v pořádku. Pořád ještě jeden. Z frakce EPP. Teď už je to v pořádku a je to přijato. Děkuji. A teď jsme se dostali k bodu 7. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci. a já dám slovo, bo tedy začneme také vyměnou názorů na toto téma, takže dám slovo panu Beckerovi, který dnes zastupuje pana Kázu. Prosím. Já, Já vyčkám dalšího průběhu protože jsem ještě eh, si to všechno podrobně nepřečetl a proto dám radši právo hovořit eh, nadšeně kolegyně Steinbrukové. Eh, Jutta Steinbruk, máte slovo. Já doufám, že to nadšení kolegovi vydrží. Z našeho pohledu ten akční rámec přichází příliš pozdě a je příliš slabý ten akční eh, rámec má být součástí programu RIFIT z našeho pohledu. To není dobré. Já už jsem v minulosti řekla, že eh, jistota nebo bezpečnost pro pracující není byrokratická překážka. A když eh, slyšíme, že eh, ročně více než 4 tisíce lidí umírá na pracovní úrazy a ještě mnoho více lidí eh, každoročně umírá na nemoci spojené s výkonem povolání, tak myslím, že zabránit tomu neznamená žádnou byrokracii. Pro nás jsou důležité žádosti v té ústní otázce, že bychom měli zavést závazné standardy Evropské unie pro bezpečnost zdraví při práci na pracovišti. To je potřeba do toho zapracovat a musí také existovat jasná definice pracovních eh, úrazů a nemocí. Tyto definice se podle nás nezbytně musí do toho rámce dostat. Ještě chci připojit, že je důležité, aby pracující kteří eh, budou rozkrývat eh, nebezpečné podmínky pro zdraví při práci, se nedostali na černou listinu. Je potřeba je chránit. Děkuji, paní McIntyre. Děkuji, paní předsedající. Já skutečně vítám tohoto hodnocení nejrůznějších směrnic na téma zdraví a bezpečnosti a je pravdou, že je dobře eh, vyhodnotit, jestli stále ještě jsou aktuální. Takže naprosto vítám hodnocení ze strany komise. Chci jasně říci, že nikdy nepodpořím eh, snížení nezbytné ochrany pro pracujících ale tady se o toto nejedná. Já věřím tomu, že když se nám podaří zjednodušit nebo omezit byrokracii, že skutečně zvýšíme eh, disciplínu podniku. E, říkám to z vlastní zkušenosti, sama mám malý podnik. E, když máte mikropodnik, tak celý den pracujete a večer jste účetní, jste právník, e, jste osobou odpovědnou za personalistiku i za bezpečnost a zdraví při práci a, musíme absorb- a musíte absorbovat obrovské množství někdy protichutných právních předpisů a nějak se v nich vyznat. Když máte velký podnik, tak máte kapacitu toto všechno zvládnout, ale ty malé a nejmenší podniky, pro ty je to obrovské břemeno. Proto se domnívám, že právě toto eh, stojí v cestě podnikům, aby nabrali více pracujících a aby postupovali tedy podle zdravého selského rozumu. Ta oblast, která podle mě by měla být podrobena eh, detalnějšímu proskoumání. Tam se jedná o to, že členské státy by měly získat větší flexibilitu při určování, kdy je potřeba provádět eh, hodnocení rizik i se záznamy a ze, vše, ze vší tou papírovinou. A znovu to opakuji, eh, mluvím ze zkušenosti ve Spojeném království naše exekutiva pro zdraví a bezpečnost při práci přistupuje k této otázce mnohem praktičtěji a střízlivěji. Spíše se díváme na výsledky, než na veškeré ty papíry a dokumenty kolem toho. Vím, že v řadě členských států se toto řeší jinak ale já bych ráda ve všem, co činíme, se snažila o zjednodušení, aby se zvýšilo respektování těchto předpisů. Musím říci, že nejsem pro zavedení závazných harmonogramů. Mnohem důležitější je si vytvořit systém politiky, eh, která, která si stanoví cíle. A co se týče ústního dotazu, my musíme být opravdu zacílení eh, my většinou, a děláme to všichni, že ten eh, ústní dotaz Máme trošku jako vánoční stromek, na který si každý zavěsí to své k ozdobě. Už jsme tady měli zprávu z vlastní iniciativy na téma asbestu, hlasovali jsme o zprávě Medilise o bezpečnosti a zdraví při práci. Nejsem si jistá, že v, této, v tomto dokumentu bychom to všechno měli ještě dublovat. Chceme-li jasnou a specifickou odezvu ze strany komise, musíme Eh, položit jasné a specifické otázky. A to bych po našem výboru právě chtěla. Děkuji paní Harkin za ALDE. Děkuji paní předsedající. A za poslední roky se ty číselné eh, ukazatele zlepšily, to je pravda, ale počty lidí, kteří umírají eh, vinou pracovních úrazů, je šokující. 4 tisíce lidí každoročně. A je potřeba s tím něco udělat. Takže otázka je, co tedy můžeme udělat pro zlepšení situace. Komise v roce 2013 provedla konzultace a v odezvě vyplynulo, že malé a střední podniky si stěžují na přílišnou byrokracii, která je s tím vším spojena, která stojí v cestě provádění těchto norem. Takže je potřeba se zamyslet nad tím, jak zajistit, aby skutečně podniky respektovaly tyto normy, ale zároveň tyto normy, kde je to možné zjednodušit. A souhlasím s předřečnicí, že potřebujeme praktické a nákladově účinné, eh, účinná opatření a také eh, praktické pokyny a praktické nástroje pro hodnocení rizik, možná vypracované na úrovni států, tak, aby se pomohlo malým a středním podniku, aby nemuseli tedy znovu všechno dělat od začátku. Také bychom měli sem zapracovat fakt, že náš eh, vlastně eh, ten fond pracujících stárne a i eh, tomu by se měla strategie věnovat. Eh, statistické údaje jsou důležité, ale také je třeba se zamyslet, abychom eh, zbytečně nezatěžovali zvláště malé podniky. A konečně, vzhledem k tomu, že nakonec na každém pracovišti máte tedy pracující, máte vedení a pakliže se vede skutečný sociální dialog, tak ten sám o sobě může posloužit jako silný mechanismus k zavedení nákladově efektivních opatření na ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na tom konkrétním pracovišti. Takže já jsem rozhodně pro sociální dialog, který by se měl stát součástí této strategie. Sir. Děkuji. Je zde někdo za skupinu GUE, kdo by chtěl vystoupit? Není tomu tak. Nikoho nevidím. Někdo za zelené? Kdo by chtěl vystoupit? Paní Lambert už odešla, takže se dostáváme na, ke skupině EFDD. Takže skupina EFDD, paní Pegin, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji stanovisko předřečnic. Já bych ráda apelovala na malé a střední podniky, které v Itálii i všude jinde v Evropě jsou celá zahrabány do dokumentů den za dnem kvůli různým potřebám. V oblasti BOZP musíme říci, že to je příliš důležité téma, nemůžeme ho považovat pouze za nějaký další administrativní úkol nebo administrativní podpus, eh, postup. Já jsem dříve podnikala, takže hovořím se znalostí věci, podnikala jsem v personalistice a velmi jsem přivítala to, že v Itálii byla přijata evropská směrnice, která přinesla novinky v oblasti BOZP, například eh, zde byla teda zde byl zaveden stres nebo stres vyplývající eh, z práce. Já jsem eh, právě kvůli tomu musela ukončit své podnikání, protože do té doby to vůbec nebylo vnímáno jako nějaká potřeba. I malé a střední podniky a mikropodniky dnes dokáží vyplnit eh, tyto formuláře online a ušetří si spoustu peněz. Ta otázka stresu spojeného s prací je mnohem větší v malých podnicích než ve velkých podnicích, protože v malých podnicích lidé mnohem hůře, složitěji upozorňují na problémy v práci. U malých a mikropodnikatelů tam je nutno, aby lidé žili v bezpečném a zdravém prostředí a aby mohli co nejvíce rozvíjet svůj potenciál. A zatím naši podnikatelé ještě nechápou, že když lidé pracují v klidném prostředí, tak jsou ještě produktivnější. Děkuji. Thank you and Mr. Simon. Děkuji, a nyní pan Simon, máte slovo. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit tématu snižování administrativního břemena u malých a středních podniků a mikropodniků. Každý hovoří o tom, že chce snižovat byrokracii, zejména tu zbytečnou byrokracii, tu nadbytečnou a zejména tu, která dopadá na ty nejmenší podniky. Samozřejmě Eh, možná, že třeba nadna, velké nadnárodní firmy to tak neberou, že musí vyplnit nějaký dokument, možná pro, opravdu pro nějakou firmu, která má pouze dva pracovníky, je to mnohem těžší. Nicméně ochrana zdraví a bezpečnosti při práci i v tom malém podniku, kde pracují pouze dva lidé, musí být naprosto stejná jako pro ty lidi, kteří pracují ve velkých nadnárodních firmách. A když eh, hovoříte se zástupci těch malých drobných podniků, tak eh, velice jasně říkají, naši pracovníci očekávají to, že, zamě- že ti malí zaměstnavatelé budou dodržovat ty věci úplně stejně jako ti velcí zaměstnavatelé. Ale teď to tady trošku tak nevypadá, zejména když slyším eh, ty pravicové strany. Takže musí to, být, musí to zaznít naprosto jasně. Nemůžeme zde být nějaké dva, dva soubory práv eh, nebo standardů ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Ty standardy musí být naprosto rovnocené pro všechny, úplně všude a e, musíme zároveň to dokázat ještě i tím, nebo i, i e, v ruku v ruce se snižováním byrokratické zátěže. Anta McIntyre e, hovořila o důležitosti mluvit také o tom asbestu. Máme zde také zprávu z vlastního podnětu, kterou jsme schválili, ale to by měla být taková určitá strategie, která měla by to být víceletá strategie, eh, protože asbest je stále velikým nebezpečím. Každý rok umírá kvůli asbestu mnoho lidí. A někdo říká, že by to zde nemělo být v té ústní otázce, ale já si myslím, že když je to tak důležitý problém, tak bychom to někam prostě měli začlenit. A proč ne sem? Myslím si, že byste měli být určitý rejstřík, kde je asbest, mělo byste probíhat určitá školení, je zde celá řada práce a pokud o tom nebudeme mluvit, a nebudeme explicitně upozorňovat na tuto otázku, tak kdo to bude dělat a kde, kde to má zaznít? A myslím si, že by to prostě nemělo zmizet. A ještě se teď vrátím k otázce malých eh, podniků. Neměli bychom zapomínat třeba na obor stavebnictví, kde otázky ochrany zdraví a bezpečnosti jsou naprosto zásadní. A opět tisíce lidí každý rok v Evropě v tomto oboru umírá. Eh, existují um, velice um, ziskoví obrovští hráči, subjekty v tomto eh, oboru stavebnictví, ale bohužel je to tak, že celá řada pracovníků nejsou vlastně zaměstnanci přímo těchto obrovských firm, ale jsou vlastně subdodavateli a pracují pro nějakou malou drobnou stavařskou firmu. A eh, je důležité tedy, aby vlastně i tito lidé, kteří pracují v těchto subdodavatelských firmách, eh, měli stejné podmínky. um, protože zde jsou opravdu tyto nadnárodní firmy, vydělávají miliony dolarů každý rok a měly by tyto podmínky být tedy rovnocené. Děkuji, pane Simone, pan Rolin, nebo pan Rolán, pardon, ano, pan Rolán. Já jsem ve své osobní profesní zkušenosti hodně pracoval na problematice nemocí z povolání a pracovních úrazů celé řadě různých odvětví. A to mě vede k pěti úvahám. Strategie, kterou zde máme, je příliš pomalá. Příliš pomalu se uplatňuje. A to je naléhavá situace a to je ta druhá úvaha. Souvisí to s lidským aspektem, před chvíli jsme o tom hovořili. Čtyři tisíce mrtvých ročně, tři miliony závažných úrazů. A nehovořím s pracovní neschopností, která je spojena s následky pracovních úrazů, ale je to také ekonomická zátěž a velmi to postihuje hospodářský život podniku, ale také to zatěžuje státní rozpočet v rámci sociálního zabezpečení. Můžeme být rádi, že statistiky hovoří o určitém snížení, nicméně musíme si uvědomit, že dochází ke změně reality pokud jde o pracovní úrazy a nemoci z povolání, ty obory už nejsou stejné jako v minulosti. Máme povolání, která jsou více intelektuální, méně manuální, takže klesá počet fyzických pracovních úrazů, ale objevují se nové nemoci, jako syndrom vyhoření a tak dále. Pokud jde o výrobky, tak také vývoj produktů, které používají pracující, to všechno vede k tomu, že potřebujeme všechno sledovat a usilovat o nějakou harmonizaci. Když se dívám na situaci v různých zemích, tak některé výrobky jsou v některých zemích považovány za karcinogenní a v jiné zemi o několik kilometrů dále, protože přejedete hranici, už to nejsou etické výrobky. Podle mě jsou ze čtyři hlavní věci, které musíme začít uplatňovat, abychom bojovali proti těm problémům a snížili počet pracovních úrazů a nemocí z povolání, takže to je prevence, informace, sociální dialog a kontrola. A když říkám kontrola, tak eh, mám na mysli dva aspekty, aby se dodržovaly předpisy, ale také, a to je velmi důležité pro malé a střední podniky, pro mikropodniky, Kontrola, pokud jde o informace, o vedení. Kolikrát jsem se setkal s podniky, které sice dobře dodržovaly předpisy, ale hrozilo jim, že zkrachují, protože nepochopili dobře, jaký postup mají používat aby mohli ochránit eh, své pracující. Potom jim to tedy pojišťovna neproplatila, když došlo k úrazu a podnik se dostal do problému. Poslední věc je zjednodušení. Všichni určitě souhlasí s tím, že je třeba zjednodušit legislativu, odlehčit legislativu, ale někdy to nemůže být na úkor efektivity, nikdy to nemůže ohrozit zdraví lidí, snížit bezpečnost a zvýšit riziko. Děkuji.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 pokud se podíváme právě na tu oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Když se podívám na svou zemi, tak vidím, že celá řada pracovníků nemá žádné pojištění a když dojde k nějakému úrazu na pracovišti, tak se to vlastně vůbec nepovažuje za takzvaný e, úraz na pracovišti, za pracovní úraz. Takže za prvé je důležité, aby všichni pracovníci měli pojištění, aby se na ně vztahovalo to pojištění a aby se také uplatňovala všechna pravidla, která mají chránit tyto pracovníky. Děkuji. Já bych také k tomu ráda něco dodala. Drobné podniky, pokud se něco stane s jejich pracovníky, tak eh, totiž to nesou mnohem hůře. Eh, ty velké firmy ty mají různá pojištění, mají také speciální pracovníky, kteří se těmto otázkám věnují. Takže právě pro ty drobné podniky by mělo být zájem, abyste pracovala, abyste existovala přísnější regulace v této oblasti. A teď ještě dávám slovo komisi. Pan Legan. Děkuji, paní předsedkyně. my eh, zatím nemáme nic k tomu, co dodat. Vy připravujete ústní dotaz a komise potom na něj odpoví eh, v plenárce. Omlouvám se, pan Regner ještě. Děkuji, eh, paní Regner. když eh, tady člověk sedí takhle stranou, tak není tolik vidět. Eh, mnoho toho bylo řečeno, chci jenom eh, doplnit. Prevence, informace, sociální dialog jsou velice důležité při úvaze o sociální strategii, ale já bych ráda ještě upozornila. Když hovoříme o bezpečnosti a zdraví při práci, tak nemluvíme o třešničkách na dortu, hovoříme o zcela fundamentálních věcech. Jedná se o základních právo a je velice důležité, abychom si to opravdu stále připomínali při této strategie. Eh, nejde o to odbourávat byrokracii. Tady jde o eh, bezpečnost a zdraví na pracoviště. To je základní právo, které patří všem, ať už pracuje v malém nebo v velkém podniku a to je potřeba opravdu vždy mít na paměti při této práci, která před námi stojí. A co se týče eh, těch výzev, které ještě před námi stojí, neexistují jenom intelektuální povolání, ale stále více vidíme a před několika lety bychom si to bývali třeba eh, neuměli představit. Eh, mnoho malých eh, obchodníků ve stanicích metra. Tam jsou pracovníci vlastně nuceni pracovat, je tam málo světla, málo E, málo e, čerstvého vzduchu nebo maličkaté obchody, kde jsou velké lednice, tam je veliká zima. Takže to jsou všechno aspekty, které je potřeba e, mít na paměti. A Vím, že všichni znáte tento příklad, ale je potřeba to stále dokola opakovat. A to je příklad tedy dohody o kadeřnících. Před dvěma dny jsem, a to chci říci zvláště kolegyni McIntyre, hovořila, uh, hovořila s uh, majiteli malých kadeřnictví i z Anglie, nejenom z jiných zemí, kteří sami říkají, že co se týče třeba Eh, používání rukavic, tak jak je to vlastně stanoveno jako povinnost, že to není pro ně byrokratická, eh, byrokratická eh, zátěž, ale že je to pro ně taková vlastně bezpečnostní pojistka. Takže co se týče těchto těchto opatření, ty je potřeba dohodnout s těmi, kteří mají o tom velice detailní přehled, takže je potřeba také se obrátit na eh, tyto lidi v terénu, kteří skutečně znají eh, ty znají ty, eh, tu situaci a ne jenom vlastně se dívat na zjednodušující a populistická opatření. A nezapomínejme tedy znovu opakuji, že se jedná o základní právo. Děkuji, paní Regner pan Krasnotepsky. Já jsem chtěl upozornit ještě na jeden aspekt. Že tady všichni mluví o tom, že příliš komplikované předpisy nejsou příliš přínosné pro zaměstnavatele, především pro malé a střední podniky. Ale ve skutečnosti je to velmi často tak, že příliš komplikované předpisy a já jsem tedy nebyl zaměstnavatel, já jsem byl pracovníkem, zaměstnancem a velmi často jsem se setkával s různými předpisy, s kurzy pro pracovníky, které byly zcela odvislé od reality práce. Takže ty komplikované předpisy často jdou na úkor pracovníků. Proč? Alespoň v té části Evropy, které se říká střední a východní Evropa, když jsou komplikované předpisy, které podnikatele nejsou schopni používat, tak jsou prostě ignorovány. A pracovníkům se také sugeruje, aby je prostě ignorovali až do chvíle, než dojde k nehodě. A potom eh, pracovníci nedostanou odpovídající očkodnění, protože nedodržovali předpisy. Zjednodušení předpisů na určité minimum, to by bylo přínosné také pracovníkům. My tady hovoříme trochu odtrženi od reality. Kolega správně říkal, že v mnoha zemích Existuje spousta pracovníků, kteří vůbec nemají pojištění, ale v mnoha zemích eh, ty velmi komplikované předpisy jsou prostě ignorovány. A ve chvíli, kdy dojde, dojde k nehodě nebo k nemoci z povolání, tak se ukazuje, že je to vina pracovníka, který nedodržoval předpisy BOZP. Takže tady nehovoříme o střetu zájmu mezi pracovníky a zaměstnavateli, ne. Jasné, čitelné a zminimalizované předpisy BOZP by byly používány a potom by to bylo také v zájmu pracujících. Jutta Steinrück. Also wir als Politik, als Rat, als a jako parlament, jako rada, jako eh, komise bychom si neměli namlouvat, že něco eh, víme a nebo umíme lépe než sociální partneři, eh, podniky a pracující. Ti skutečně vědí v terénu mnohem přesněji a více, co je potřeba na pracovišti udělat pro bezpečnost a zdraví při eh, práci. A jak tady velice správně zaznělo, jedná se o základní právo. Když chceme dosáhnout dohody, tak nesmí jít jenom o politiku musíme vyslechnout především ty, eh, kteří eh, tomu rozumí, kteří vědí, kteří na tom pracují. Aby to nebylo zbytečně důležité, aby, to, aby někdo ne, ne, tvrdil, že je mu to příliš eh, drahé, protože jak se kolega ptal, jaké jsou náklady pro celou společnost eh, když se odbourají eh, prostředky pro bezpečnost a zdraví při práci a eh, dojde tedy k nemoce. K nemocem my jako společnost budeme potom mít mnohem vyšší eh, náklady. Takže pod, nesmíme, nesmíme to vlastně schazovat ze stolu pod zástěrkou odbourávání byrokracie. A když sociální partneři dospějí k dohodě, tak za mojí frakci tvrdím, že musíme ustoupit a musíme eh, uznat, že oni to vědí lépe, musíme vyslechnout. Děkuji. Pan Dominik Martin. Děkuji, paní předsedkyně. Chci navázat na to, co říkala kolegyně před chvílí. Pokud eh, si vezmu příklad Francie, kde jsou pracující velmi chráněni, podmínky jsou dobře stanoveny a dobře uplatňovány, ale například eh, ve stavebnictví nebo námořních eh, stavbách často podniky využívají detašované pracovníky, kteří jsou vysíláni z jiných zemí a kteří tím pádem eh, musí dodržovat podmínky své země původu. Mm, a tak dochází k takové určité harmonizaci, ale ne směrem nahoru, bohužel, protože když je to příliš komplikované, tak to nejde automaticky směrem nahoru. Měli bychom mít směrem tak, aby se zajistila ochrana těch, kteří jsou z části Evropy, kde ta ochrana je nejslabší. Děkuji vám za všechny tyto příspěvky. Toto byla naše první výměna názoru ohledně návrhu otázky k ústnímu zodpovězení. A já ji předložím jménem výboru na druhé listopadové plenární, na druhém listopadovém plenárním zasedání a koordinátoři se postarají o všechny vaše vstupy. Je třeba vše poslat sekretariátu právě přes koordinátory politických frakcí do 20. října do 12 hodin. Taková je tedy lhuta. Děkuji. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu. Týká se to další ústní otázky, která byla rozeslána 13. října všem poslancům, všem členům výboru. Je to založeno na společné zprávě Komise o uplatňování směrnice o rasové rovnosti a směrnici o rovném zacházení v zaměstnání. Nejdříve dám slovo panu Beckrovi na úvod. Já běhám jenom za V naší frakci nemáme žádné problémy s tím předloženým dokumentem, takže se omezím jenom na pozitivní podporu. Děkuji. Děkuji, paní Steinbrook. Ano, i podle nás eh, vlastně ta otázka je dobře nastavena, jedná se o velice důležité směrnice, které je potřeba, aby členské státy naléhavě provedly a pro mě je zvláště důležité, aby byly ty směrnice lépe provedeny, lépe aplikovány a musíme zajistit, aby lidé především Eh, také byli eh, příslušným způsobem informováni o těchto svých eh, právech, a to zvláště o, té, o tom rovném zacházení zaměstnání. Jako výbor zde musíme být velice aktivní. My musíme vykonávat tlak na členské státy, aby ta směrnice byla i lokálně prováděna a to musí být tedy významné těžiště naší práce. Děkuji. Děkuji za tyto vstupy a pracovat tedy se s tím ústním dotazem bude stejně. Možná ještě další koordinátoři se chce, chtějí přihlásit o slovo paní Harkin. Děkuji, paní předsedkyně, já budu stručná. My podporujeme eh, ten ústní dotaz eh, možná s drobnými změnami ta otázka, kde se hovoří o nedostatku povědomí, to je důležité, protože se eh, o tom málo ví, málo se o tom informuje. A co se týče schromažďování údajů, tady panuje určité znepokojení, co se týče zase zátěže spojené se schromažďováním údajů. Přečteme-li si zprávu komise, tak to dělá dojem, že opravdu potřebujeme přesné údaje, abychom zajistili tedy dobré postupy zavedené v členských státech, zvláště co se týče nepřímé diskriminace a také vícečetné diskriminace. Takže o tom je potřeba ještě debatovat, ale obecně chceme ten eh, dotaz k ústnímu zapovězení velice silně podpořit. Děkuji a teď dám slovo panu Stevenovi za EKR. Eh, ik wil ook graag namens de ICR-fractie. E ehm, ano, děkuji. Um, za skupinu EKR bych ráda podpořila předložení této otázky, ale jak již řekli před, předřečníci, existuje několik eh, připomínek. My samozřejmě očekáváme, že všechny iniciativy Evropské komise budou eh, zveřejněné také vůči nám, že o nich budeme informováni, abychom se k ním mohli vyjádřit a abychom zabránili negativním průvodním jevům, které třeba by mohly být přehlédnuty. Evropská komise musí být eh, dále konkrétnější. musí také konkrétně odpovídat, protože často nemáme takové konkrétní odpovědi. Můj první návrh zní tak, že musíme být konkrétnější, musí zde být také lepší uplatňování předpisů a lepší provádění, ale to je takový obecný pojem, musíme to konkretizovat. Dále zde také musí být dohoda s koordinátory, aby to bylo konkrétnější. A pak mám ještě další otázka. Ta se týká eh, toho nedostatku informovanosti, v tom eh, hovoří se tam lack of awareness, ale to je opět velice takový obecný pojem. Také je zde žádost o lepší sběr údajů. Myslím si, že opět zde musíme být konkrétnější a že je také důležité třeba ty údaje rozdělit eh, podle druhu diskriminace, zda to bylo na základě rasismu nebo na základě toho, že ta osoba měla eh, nějaké zdravotní Mm, postižení a tak dále. To nám potom lépe umožní hovořit o diskriminaci. Mě zajímají, jaké byly ty důvody, zda to bylo zdravotní postižení, nebo jaký byl ten důvod té diskriminace. Chtěla bych tedy ty údaje podrobnější, členění, více rozčleněné. A také si myslím, že bychom tam ještě měli přidat další otázku, která vychází z úmluvy o právách osob se zdravotním postižením, kterou Evropská unie již také tuto úmluvu ratifikovala. V této úmluvě se říká, že pokud zde nebudou podmínky a možnosti přizpůsobení pro začlenění osob se, zač- se zdravotním postižením, tak se také jedná o diskriminaci. Ale v té směrnici to není takto řečeno a myslím si, že to je tady problém, že to musíme řešit protože to, že ten zaměstnavatel neučiní určitá přizpůsobení pracoviště, to se zatím nebere jako, že to je diskriminace. Takže mě by třeba zajímala konkrétně odpověď Evropské komise, zda chtějí také ustanovení této umluvy zapracovat do té směrnice či nikoli, ale své otázky ještě formuluji a také je předám koordinátorovi. Chtěla jsem se teď k tomu nyní pouze ještě vyjádřit ústně. Děkuji. Děkuji. Nikdo Další za tady není, za zelené také někdo, kdo by se chtěl přihlásit o slovo. Za skupinu EFDD. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Můžeme říci, že i my v naší frakci určitě podpoříme tuto otázku k ústnímu zodpovězení. Budeme o tom ještě hovořit interně, ale i já souhlasím s tím, že potřebujeme větší konkrétnost, větší specifičnost, ale určitě to podpoříme. Děkuji. Thank you and Mr. Martin. Děkuji a ještě pan Martán. Merci, madame le président. Děkuji, paní předsedkyně. Všechno, co jsem slyšel, je chválihodné, bojovat proti rasismu. Já si myslím, že všichni v tomto sále jsou pro, ale já bych rád upozornil na ten systém pozitivní diskriminace, který by byl doveden až do extrému. Já mám strach a právě proto na to upozorňuji, aby v klimatu nejistoty, které vládne všude v zemích Evropské unie, tato pozitivní diskriminace nebyla interpretována jako přednost eh, nebo preferování cizinců. Já vážím svá slova. Musíme se dát opravdu velký pozor, protože lidé, kteří mm, nemají jisté zaměstnání ve své zemi a budou mít eh, pocit, že jsou upřednostňováni cizinci, tak to ještě prohloubí společenské rozpory. Takže dejme si na to pozor. Děkuji. Thank you. Is there, uh... Děkuji. Jste paní Lindhont z komise? Prosím, máte slovo. Evropská komise bere na vědomí všechny věci, které zde byly um, položeny a připravíme od, se s panem komisařem na odpověď. Uh, Chtěla bych se pouze ještě vyjádřit na tu otázku uspůsobení pracoviště pro osoby se zdravotním pojišti, eh, postižením. Ptali jste se, zde už eh, vlastně máme ale speciální ustanovení v té směrnici o rovném zacházení v zaměstnání, takže to tam už je. A co se týče pozitivní diskriminace, tak obě směrnice umožňují členským státům mm, připravit speciální pozitivní eh, opatření, Eh, vůči diskriminované skupině, ale zároveň členské státy nemají takovou povinnost. Děkuji. Děkuji za toto vyjasnění. Teď budeme pokračovat v legislativním postupu. 4. listopadu budeme hlasovat ve výboru EMPL o této otázce a tato otázka k ústnímu zodpovězení bude předložena předsedkyní na druhé listopadové plenárce. Ten postup je vlastně stejný jako u té první otázky k ústnímu zodpovězení, kterou jsme se zabývali předtím. Děkuji. Další schůze se bude konat 4.11. Probrali jsme všechno, co jsme měli za úkol. Tak, dobře. Děkuji vám všem za spolupráci.